tímto lze považovat toto za odsouhlasené. A nyní máme zde další bod, což je prohlášení Rady a komise o e, eh, samitu OSN